připomínky. Tím zápis je odsouhlasen. A nyní vás chci informovat, že dnes na diplomatické galerii je delegace eh, patriarchy z Kijeva, zástupci Ukrajiny a jménem parlamentu chci poděkovat, že dnes přišli. A mm, to, je, to znamená silný signál ve prospěch míru a dialogu. a mm, zde je to pro nás čest vás přijmout v parlamentu. I e, po e, demisi Jean-Philippe Alberta tak bereme na vědomí, e, že